Se mi Už se mi chtělo zrovna říct, drahý kolego, místo drazí kolegové, jsem si, jist, že, jsem si jistá, že se to možná ještě změní. Každopádně eh, vás vítám, eh, Michaele a všechny ostatní na výměně názoru s Vincenzi Kopolou, s novým velitelem civilních operací CPCC, e SVČ. Ráda bych jménem celého našeho podvýboru SEDE poděkovala a za účast a přivítala vás jakožto nového velitele civilních operací a ředitele civilního plánování a provádění kapacit. Dostáváte se do této funkce ve velice zajímavé době, kdy členské státy se rozhodly dát civilním misím novou dynamiku, učinit je rychlejšími, flexibilnějšími a, a jak doufáme i flexibilnějšími. Během našeho zasedání v listopadu jsme diskutovali nově přijan, přijatou dohodu CSDP Civilian Compact, prostřednictvím které se má zavést nový přístup na posílení interně externího nexusu a prosazovat užší spolupráce mezi civilními misemi a e, justičními a Eh, justičními aktéry a aktéry otázek vnitra. Výcvik, nabírání a združování expertů znamenají eh, zvýšení účinnosti misí a je to klíčové pro úspěch této dohody. Kromě tradičních úkolů jako policejní, právně státní a civilní zpráva se k úkolům přidávají civilní mise eh, jako otázky nepravidelné migrace, hybridních hrozeb, kyberbezpečnosti, terorismu, radikalizace, organizovaného zločinu, zprávy hranic, bezpečnosti na moři, prevence a boj proti násilnému extremismu nebo ochrana eh, kulturního dědictví. Všechny tyto oblasti jsou naprosto zásadní pro výbor SEDE. Takže tím, jak je ta dohoda teď formálně přijata, se očekává, že členské státy budou přijímat ambiciozní národní implementační plány a budou přidělovat adekvátní prostředky, které budou odpovídat ambicím na úrovni EU. Během debaty v listopadu několik kolegů z SEDE vyjádřilo svůj zájem na tom, aby byli začleněni do implementace této dohody CSDP a v tomto ohledu bychom rádi od vás slyšeli, jak byste vnímal budoucí spolupráci a možnosti konzultace s parlamentem a to, jak by parlament mohl být dále začleněn do dalšího rozvoje společné obrany bezpečnostní politiky, zejména co do rozhodovacího procesu souvisejícího s rozšířením civilních misí a eh, v souvisejícího s jejich úpravou, tedy s úpravou jejich mandátu. Například eh, několik civilních misí bylo prodlouženo až do roku 2020 a vzhledem k novým prioritám, tak eh, mandát dvou misí EUBAM Libya a EUCAP Sahel Niger – byl upraven tak, aby zahrnoval eh, kontrolu a boj proti eh, nelegálním migračním a trestným sítím, včetně pašování migrantů. A s tím už bych ráda dala slovo eh, vícegenerálovi Vičenzi Kopolovi. Těšíme se na vaše příspěvky. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. V podstatě eh, jste mi vzala tak trošku vítr z plachet, protože už jste uvedla mnoho věcí z toho, co jsem chtěl prezentovat. Jak jste řekla, já jsem začal svůj mandát v září loňského roku. Má předchozí pozice byla um, zástupce velitele karabinieri v Itálii, kde jsem sloužil poměrně dlouho. Byl jsem vlastně i u zrodu civilní společné obrané bezpečnostní politiky na období 2001 až 2004 a byl jsem šéf mise v Bosně tři roky, takže na svou pozici si sebou přivádím předchozí zkušenosti, byť eh, ty mise, když jsem je v roce 2008 opustil, ušly obrovský kus cesty. Dovolte mi v první řadě říci něco obecného k civilním misím obra- společné obrané bezpečnostní politiky tak, jak v terénu fungují. Nebudu zabíhat do podrobností, samozřejmě mohu, ale rád bych pouze vyjádřil svůj názor. Společná obraná bezpečnostní politika je dnes extrémně důležitá. Evropská unie hodně spoléhá na svou přítomnost v terénu prostřednictvím misí, protože mise jsou viditelné, efektivní, prvky operační přítomnosti mají mandát a zdroje, které jim umožňují interagovat se situací přímo na místě. Interagují s místními orgány v zemích, kde jsou nasazeny a mají možnost dosahovat solidních výsledků. Samozřejmě máme zde určité rozdíly, jsou zde rozdíly co do typu mise, mandátu mise, velikosti mise a délky mise. Všechny tyto aspekty mají dopad na operační působnost té mise jako takové. Celkově za to musím říci, že eh, vzhledem k tomu, že dnes se plánuje navýšení kapacit misí co do zdrojů a personálu, takže se tím zvýší naše operační schopnosti. To vše souvisí, bych rád připomněl, eh, s jedním konceptem, na který bych rád, abychom pamatovali – Eh, to je pro nás takzvaná dopředná bezpečnost Evropské unie. To je koncept, eh, který byl původně uveden v dokumentech o bezpečnější Evropě a dnes se ten pojem objevuje v nové bezpečnostní strategii EU. Takže eh, ta projekce misí do těch oblastí, do těch krizových oblastí je způsob, jak Evropská unie může jak si předsunout určité bezpečnostní prvky. Eh, civilní mise společné obrané bezpečnostní politiky eh, a ta dohoda v související s tím, to je velice důležitý dokument. Je to strategický dokument, který zahrnuje i závazky členských států ve smyslu navýšení jejich eh, přítomnosti v misích tak, aby dali k dispozici sofistikovanější zdroje, zejména lidské zdroje. A mají poskytovat i politickou podporu. Netýká se to však pouze členských států, i když oni jsou největší součástí celé věci. Týká se to také institucí, protože závazky členských států musí být doprovázeny celou řadou opatření, která proběhnou na naší straně, na straně civilní eh, SPOP, na straně SVČ a my musíme být připraveni spravovat ty zdroje, které budou dány nebo které by byly dány k dispozici v nejbližší budoucnosti. Jak víte, máme trošku času, na plnou kapacitu naběh, to naběhne asi až někdy v roce 2023, takže my jsme připraveni s těmi opatřeními pracovat a doplnit je našimi vlastními opatřeními. Není to však pouze otázka zprávy zdrojů, je to také otázka lepší strukturalizace našich, našich kapacit a lepší zprávy misí jako takových. Jak jsem řekl, ty mise se všechny liší. Jinými slovy, musíme mít schopnost zpravovat každou misi podle jejich specifik. A to jsou další aspekty, které, eh, to jsou velice technické aspekty, které zvažujeme. Samozřejmě máme eh, tu kapacitu CPCC, která, jak doufáme, bude do budoucna posílená větším objemem prostředků, nejen lidskými zdroji, ale také technickým vybavením. Ale to je něco, čím se budeme muset, budeme muset zabývat na naší úrovni kompetencí. My se v terénu jako takové, jak jste řekla a jak všichni víme, eh, těch je celkem deset a každá je specifická. Nebo hodně z nich je specifických. Začal bych eh, tím, co je dnes snad eh, hlavní oblast, což je Sahel. Tam máme dvě mise a jednu akci. Máme UCAP Sahel Mali, UCAP Sahel Niger a pak tam máme ještě tu regionální koordinační buňku která eh, zajišťuje regionalizaci toho přístupu k Sahelu eh, a bude jí navýšena kapacita. Částečně pak ty prostředky tam budou jinak nasazeny tak, aby byly co nejblíže eh, situaci přímo v terénu, aby byli schopnější lépe koordinovat politické kroky se sekretariátem 5 a poskytovat tak lepší pomoc. Obě mise eh, pracují za velice obtížných podmínek, zejména ta v Mali, protože bezpečnostní situace v Mali je extrémně citlivá. I nadále zde vidíme eh, teroristické útoky. Většina země pro nás není dosažitelná a tím pádem se aktuálně musíme omezovat pouze na oblast Bamako, a případně mohou malé týmy výjíždět do Tusegu. Ale uvidíme, co se bude dít. Nicméně obě tyto mise se setkávají s extrémně pozitivní reakcí ze strany místních orgánů. Já jsem ty mise mohl navštívit, výsledek té mé cesty byl velice pozitivní, jak na politické, tak na operační úrovni v obou zemích. Tam jsou vlastně všichni pro to, abychom my tam působili, spolupracujeme s, se společnými silami DG5 a v rámci této činnosti bychom více, více zdůrazňovali, více chtěli zdůraznit přítomnost těch policejních poradců, což je aktuálně jedna osoba, ale do budoucna bychom chtěli tam těch osob dostat víc, aby ten proces mohl probíhat plynulej, ale to se ukáže v příštích týdnech či měsících, zda to půjde. Zůstaneme ještě u Afriky. Další velice důležitá mise je UCAP Somálsko. Tam začali se zaměřením v podstatě pouze na námořní bezpečnost a teď rozšiřují svou kapacitu i v oblasti policejních složek, snaží se koordinovat bilaterální a multinárodní projekty v této zemi. Na jedné straně čelíme velice obtížné bezpečnostní situaci, došlo zde k několika teroristickým útokům, tedy proti mezinárodním složkám, proti IUTM, takže opět i zde je přítomnost EU velice důležitá. Eh, přesto všechno se snažíme co nejvíce kontaktovat naše partnery v terénu, takže eh, proběhly určité průzkumné mise na severu, máme tam své kanceláře a snažíme se tu situaci obecně lépe zvládnout. Eh, poněkud dále na sever máme EUBAM Libya, což je další oblast, která je pro nás velice závažná. Rád bych připomněl, že v rámci regionalizace Sahelu že tam zahrnujeme i Libii. Takže Libie je svým způsobem dnes součástí takové naší regionální snahy. Neomezuje se to pouze na Sahel jako takový, ale jde to i dál na sever vzhledem k nelegální migraci a celé řadě dalších témat. No, samozřejmě z celé řady důvodů, které znáte lépe než já, za poslední měsíce eh, ten problém té nelegální migrace se poněkud snížil na eh, té straně, jinými slovy, ty cesty, které procházejí Libí a posouvá se to dál na západ. Eh, nicméně naše mise zůstane na místě, uvidíme, co se stane v nejbližší budoucnosti. Ta mise byla umístěna v podstatě výhradně v Tunisu, eh, protože v Tripoli se nedalo žít a vlastně se tam nedalo ani dostat. Aktuálně navyšujeme však v Tripolisu naši přítomnost. Obvykle tam máme nějakých 10 až 13 lidí v Tripolisu, takže naše přítomnost je vidět. Snažíme se eh, získat lepší nebo dosáhnout lepších vztahů s místními orgány. Určité výsledky máme, ale každopádně to zajišťuje Evropské unii větší míru viditelnosti. Teď Blízký východ. Tam máme dvě mise. Jedna je velice stará, co do e, společné obrané bezpečnostní politiky, to je EUBAM RAFA. A aktuálně tato mise nemá e, oprávnění cestovat do Rafasu jako takového, ačkoliv e, v loňském roce tam byly celkem desetkrát, což je velký výdobytek. Ta druhá mise je EUPOL COPS, která souvisí s přípravou a s podporou policie v rámci eh, orgánu palestinské samozprávy v Jerichu. A tam máme výsledky dobré. Jeden z nejlepších výsledků Jopol Kops je, že to je mise respektována i ze strany Izraele. Takže eh, Izrael společně s palestinskými orgány považují tuto misi za dobrý prostředek, jak usnadnit spolupráci mezi Izraelci a mezi palestinskými silami, což eh, je pro nás skvělý výsledek. Eh, poslední mise, nebo respektive poslední mise z hlediska času je EUAM, to znamená poradenská mise v Iráku, ta začala teprve před rokem, nebo o něco víc než před rokem. Je to malinká mise, aktuálně se poněkud zvětšuje, zdvojnásobili jsme Eh, její velikost, je tam zhruba 70 osob, nebo bude tam zhruba 70 osob v příštích týdnech. Aktuálně máme problémy s nasazením těch osob kvůli bezpečnosti. Ten nově jmenovaný personál nemůžeme umístit, dokud nebude eh, zajištěna bezpečnost. A zajištění bezpečnosti v Iráku je hodně nákladné, jak z lidský, ze strany lidských zdrojů, tak eh, ze strany logistiky a techniky. Ale věci pokračují. Eh, irácké orgány nás přijímají dobře, máme eh, určitý problém s tím, že zatím stále nebyl jmenován ministr vnitra a eh, v tom, že je složité dosáhnout na další složky policejních a, vojensk- a bezpečnostních sil mimo Bagdád což zatím kapacity této mise poněkud omezuje, ale snažíme se ze všech sil vždy v rámci koordinace s evropskou delegací. Kosovo. Kosovo je mise, která prodělala asi, nebo asi, prodělala největší strategický přeskum ze všech ostatních misí. Rád bych vám připomněl, že v roce 2008 představovala tato mise 3000 lidí a e, výkonnou moc i v oblasti právního státu, což byl nový přístup. V podstatě byli kosovskou policií protože kosovská policie tehdy byla ještě v plenkách. A ta mise tam tak hrála velice důležitou roli. Aktuálně tam máme misi 500 lidí, nemáme exekutivní pravomoci ani v oblasti právního státu. Doprovázeli jsme eh, převod těch eh, nejožehavějších témat na místní orgány, to se dokončilo do konce loňského roku. Eh, aktuálně pokračujeme v monitorování některých případů, ale pouze z vnějšku. Ale rád bych také připomněl, že společně s tím Eulexem tam máme ještě, ten, že jistě tu kosovskou specializovanou komoru, což je vlastně takový, takový úřad zvláštního žalobce. A to je velice citlivé téma pro Evropskou unii. Je pravda, že ten tribunál jako takový je klasifikován jako kosovský tribunál. Ale nemusím říkat, že ho platíme my, že tam sedí mezinárodní soudci a žalobci, a my jsme tím pádem odpovědní za to, co s tím tribunálem bude. A co do vyšetřování, ten tribunál již začal s tím, že eh, předvolává obviněné, kde budou, eh, tam, kde budou vyslýcháni. a soudní slyšení, soudní přelíčení začnou pravděpodobně později v letošním roce. EU Aim Ukraine. To je mise, která doprovází, nebo je to monitorovací poradenská mise, která doprovází restrukturalizaci policie a právního státu. Účastní se legislativního procesu společně s ostatními aktéry. Není na nás, abychom ten legislativní proces vedli, ale my ho podporujeme. Takže máme eh, přítomnost v určitých oblastech mimo Kiev. Technicky vzato je možné eh, tu misi expandovat, ale zatím proto není politická vůle. Na tu misi samozřejmě mají vliv jiná rozhodnutí. Eh, například, když jsme čelili stanému právu, které vyhrás, vyhlásil ukrajinský prezident, tak samozřejmě e, svoboda, svoboda pohybu pracovníků naší mise byla omezena. Respektive omezili jsme ji my, tak, abychom neinterferovali s, se situací v terénu. Tato mise pracuje dobře, je tam kvalitní personál, nemáme podstatě vůbec žádné problémy s eh, našimi kolegy v terénu. UMM Georgia, to je opět poměrně stará mise, je víc než 10 let stará. I ta funguje dobře, eh, fungují tam hlídky na hranicích. Hrajeme tam velice důležitou roli jakožto facilitátor mezi gruzínskými orgány a mezi ruskými orgány v Jižní Osety a Abcházii jsme facilitátorem co do eh, přechodu na tu administrativní hranici zejména v citlivých případech. V nejnovějším období jsme viděli uzavření v podstatě všech hraničních eh, přechodů a naše mise umožnila humanitární lékařskou evakuaci, ale nebo také možnost pro studenty, aby mohli chodit přes hranici a chodit do školy. Zrovna teď v pondělí začal školní rok, takže eh, to bude aktuální. Existuje tam také mechanismus, který v případě nějakých incidentů okamžitě eh, informuje příslušné orgány, které si mají sednout k jednomu stolu a najít nějaké řešení. Musím říct, že tyto nástroje eh, nějakou dobu nefungovaly v důsledku neochoty Rusů, kteří se toho nechtěli účastnit, ale teď už je to zase spuštěno. Takže opět vše funguje tak, jak má. A to je tedy velice rychle takový přehled toho, jak fungují naše mise v terénu a toho, co se děje. Podíváme-li se na centra, na to, co děláme v našem hlavním stanu v Bruselu, tak musíme říci, že Pokračujeme v tom, že jak si sledujeme angažovanost členských států, i když v rámci té dohody, v rámci toho kompaktu bychom měli být schopni navýšit eh, jejich příspěvky, eh, co se týká jednotlivých misí. Důvod je ten, že obecně za to bychom rádi, nebo byli bychom raději, kdybychom měli eh, spíše než najatý personál vyslaný, sekundovaný personál – a těch důvodů je celá řada. My máme zkrátka raději vyslaný personál z členských států než eh, smluvně najatý personál. Ale to znamená, že členské státy se musí více zavázat pomáhat, což je součást toho kompaktu, té dohody. Rádi bychom aby se Evropský parlament zavázal k tomu, že by poněkud zvážil nebo přehodnotil, co je ve finančním nařízení, například pravidla pro veřejné zakázky, protože eh, občas máme potíže aplikovat ta eh, pravidla pro veřejné zakázky, které, která jsou velice dobře uplatnitelná v Bruselu v těch krizových oblastech, protože ta situace je zkrátka jiná. Eh, nezlobte se na mě, ale svět nahlížen z tadyhle z náměstí Šumana je úplně jiný než svět, jaký vidíte z Bamaka, z Mogadišu a tak dále. Takže je potřeba dívat se na realitu tak, jak je v terénu. Neříkám, že chceme nulová pravidla, ale říkám, že by se nám hodila flexibilnější pravidla, zejména co se týká provádění operací. Když jsme v té plánovací fázi, tak máme relativně dost času všechno promyslet, všechno připravit. Ale když jste tam v terénu, a potřebujete nějaký problém vyřešit velice rychle, pak jsou ta pravidla problematická. Před několika lety jsme vytvořili takzvanou Mission Support Platform, platformu na podporu misí, což není nic velkého, ale e, zkrátka ty problémy jsou na naší úrovni a my si je musíme vyřešit, ale toto je dodatečný nástroj, který nám umožňuje získat potřebné prostředky zmobilizovat je a začít je aplikovat přímo v terénu. Na začátku zaznělo, že jsem nastoupil do funkce v zajímavou chvíli. Já bych řekl, že co se mě týče, ne co se institucí týče, že jsem přišel v pravou chvíli, protože chceme celou řadu věcí změnit. A já mám příležitost eh, pracovat se skvělým týmem, A e, nedávno se ke mně připojila naše nová vrchní velitelka, e, což je osoba, která má zkušenosti ze samotného začátku celé této věci. A občas e, možná máme pocit, že ten starý způsob fungování nebyl vlastně tak špatný, něco se změnilo, ale občas se hodí podívat se zpět a podívat se na to, jak jsme fungovali v minulosti jinak. Všem bez ohledu na to teď ano, věci se mění. A tím pádem my se musíme hodně soustředit na to, co přesně děláme. A jak už jsem řekl, jeden z konceptů, který bych rád eh, sám sobě připomněl, eh, ani ne tak vám, protože vy to jistě víte daleko lépe než já, je to, že to, co poskytujeme v rámci civilních misí eh, společné obraně bezpečnostní politiky, ne tedy vojenských misí, ty nejsou v mé v mé kompetenci, jsou právě ty jaksi dopředné bezpečnostní nástroje. Navýšíme-li kapacitu, bezpečnostní kapacitu eh, zemí nebo států eh, v rámci G5 v Sahelu, v Somálsku, v Líbii nebo v Kosovu, eh, ačkoliv tedy Kosovo už dnes je úplně něco jiného, tak posilujeme, takový je můj názor, posilujeme celkovou bezpečnost a obrany schopnost Evropské unie. Takže my se snažíme řešit některé bezpečnostní problémy, kterým bychom mohli čelit, co nejdál od našich hranic. A to je velice důležité. Jinými slovy, měli bychom, nebo budeme pokračovat v tom, že se budeme v těch, v těch oblastech angažovat. Pokusíme se zajistit náležitou úroveň prostředků. A samozřejmě, a to je to nejdůležitější, musíme mít neustále k dispozici výraznou politickou podporu, protože to dává všem, vytváří u všech ten dojem, že Evropská unie se zavazuje něco skutečně změnit. Ať už je to 300 lidí nebo 500 lidí, to je celkem úplně jedno. Důležitá je silná politická podpora. Tolik v tuto chvíli z mé strany a rád zodpovím veškeré vaše otázky. Eh, Děkuji vám a jsem si naprosto jistá, že to bylo také velmi dobře načasované z pohledu institucí, e, to, že jste se ujmul funkce zrovna v této době. A teď máme čas do čtvrt na čtyři. Prosím, pane kolego, děkuji. To byl dobrý start a myslím si, že v průběhu let jsme vždy podporovali a podporujeme i nadále E, práci CCPC a dalších institucí, které jsme spolu vytvořili a přidanou e, hodnotu přesně takto vnímáme, že se o to jedná a myslím si, že to je ve skutečném slova smyslu přidaná hodnota a že se pod e, mocí těchto Eh, těchto eh, našich eh, aktivit pokrývá situace. Přesto tak členské státy, i když jednomyslně projevili souhlas, tak co se tohoto civilního sektoru týče, tak se zdá, že se jim nedaří až tak snadno ty civilní pracovníky na tyto vojenské mise dodávat. Ono to nelze vynucovat a je to prostě tak, že eh, rada eh, vlastně nevlastní eh, jiným v uvozovkách personál, ten patří do různých institucí pod různé hlavičky, takže se často musí chodit s prosíkem a já si tak kladu otázku, jak na tom v tuto chvíli vlastně jsme. Zdali Eh, co do procent, eh, když se díváte na ty jednotlivé mise, eh, je to skutečně plněno, kolik těch slíbených procent tam opravdu v terénu je. A zdali by třeba nebylo řešením určité ty pracovní úkony, jako ty administrativní, Eh, kancelářské a tak dále realizovat vlastně někde úplně odděleně v Bruselu či jinde, abyste nebyli zahlceni eh, touto eh, prací v tom terénu, na té misi. A jedna myšlenka mi tak napadla, ale také nevím, jestli je to proveditelné. Když se podívám na Frontex, tak tam jsme to navýšili i když to zatím není ještě všechno dobré, tak eh, eh, jistě do budoucna se dají věci ještě zlepšit, ale eh, pak je tady také otázka podpory lidí na té národní úrovni a toho, zdali jejich znalosti, dovednosti by odpovídaly určitým úkolům. Je tedy možné, ptám se, zdali je proveditelné si, dejme tomu, vypůjčit Eh, lidi, konkrétní eh, osoby z Frontexu na mise CCPC eh, a pak je tu ještě teda ta možnost té kanceláře jaksi v, v Bruselu či jinde. Určitě i komise má nějaké lidi, nevím, jestli komise jako taková pokud zjistí, že členské státy nedodávají toho personálu tak, jak by měly, tak zdali by ona sama neuvažovala o tom, že by doplnila z vlastních zdrojů tyto mise. Děkuji. Já bych si dovolila k tomu ještě něco připojit. Tak eh, Michal a já vlastně dobře známe tu příslušnou misi v Gruzii, byli jsme v Abcházii a seznámili jsme se s prací, která se eh, na té misi realizuje. Velmi si toho vážíme a vážíme si jak toho zapojení eh, té, té angažovanosti lidí eh, v misi, tak jejich tedy celkové pozice tam, jejich snažení. Vy jste se zmínil a dobře znáte ty, ten charakter misí o diverzitě, o různorodosti jednotlivých misí. A vlastně ono to vyžaduje, mi tak dochází určitý specifický typ znalostí a dovedností eh, řídí, pro řídícího eh, pracovníka nebo při řízení těchto misí. To by mě docela zajímalo, kdybyste to trošičku rozvedl, jak to vnímáte vy a jak se myslíte, že se podaří E, řešit ty výzvy, které v tomto směru před těmi misemi stojí. A pak je tu ještě vlastně to e, zadávání e, veřejných zakázek. Jsou ty výzvy byrokracie, protože to jsou ty věci, s kterými máte asi největší potíže, hodně, hodně velké. Já si myslím, že ty otázky, tak jak byly položeny, se pokusím zodpovědět postupně. Eh, tak eh, lepší eh, angažovanost členských států, co se týče dodržování závazku z kompaktu. Členské státy teď vlastně musím to říct otevřeně, se zaváz, zavážou k něčemu, ale pak je třeba být důvěryhodný. Vydejme tomu, se zavážete jako stát, že poskytnete nějaké policejní eh, složky. Ty policejní eh, složky ovšem Eh, karabiněry či někdo takový nemají žádné rezervisty, žádné záložáky, takže to, že někoho vyšlete na misi jako stát, tak znamená, že ho někde budou eh, v, postrádat, že, že ho uvolníte eh, ze stávající služby. To je jeden problém. Členské státy jsou různé, některé se k tomu jsou schopny postavit čelem, jiné váhají těch 27 eh, či pardon 28 členských eh, států. Vidíme, jak to bude brzy vypadat. Eh, zatím je to teda 28, ano, omlouvám se za tu chybu. Takže máme 28 členských států, ale možná minimálně 50 způsobů, jak eh, řešíme otázku policejních sborů v jednotlivých zemích, protože jsou tady různé federální země, kde to zase v těch jednotlivých eh, eh, spolkových zemích probíhá individuálně a tak dále a tak podobně. Problém je, že zdali vlastně tady je to všechno děláno tím spíš, správným eh, jako způsobem, zdali jsou tam vlastně ty jednotlivé etapy, to vedení nějakým způsobem sladěno. My musíme eh, to, to eh, z Bruselu jak si prezentovat velmi kvalitně, velmi jednotně, aby členské státy si byly jisty, že ti lidé, které, dejme tomu, uvolní, budou moci pracovat v náležitých podmínkách. To je jeden z aspektů, kterými se teď zabýváme. Snažíme se to zprůhlednit, snažíme se ukázat jasněji, jakým způsobem ten personál vybíráme, jakým ho potom umistujeme v těch misích a jakým způsobem tam ten personál pak pracuje. To jsou aspekty, které musíme vzít v úvahu, protože pokud tohle vyřešíme, tak členské státy budou mít větší jistotu a budou s větší důvěrou eh, ty eh, policejní, eh, ten policejní personál uvolňovat. Pak samozřejmě musíme také brát v úvahu jedna, jedna, různé jaksi, důsledky, které takovéto, eh, takovéto věci mají, v, eh, jaksi, ke kterým takovéto eh, uvolňování vede. Tak potom jsou tady další aspekty, o kterých je třeba diskutovat. A věřte mi, včera na v, našem, v, na, v naší kanceláři jsme se bavili o dalších možnostech. Já mám deset misí, tak jde o to, jestli třeba komisi mohu požádat, aby na, pro jednu z těchto misí mohla Eh, poskytnout profesionála v oblasti zadávání veřejných eh, zakázek nebo profesionála ve finanční oblasti. Musel by to být někdo, kdo opravdu eh, bez vadně zná ty jednotlivé operace, ta pravidla, všechny důsledky, příčiny a tak dále. A samozřejmě musíme se zase podívat na to, co toto bude mít za důsledky ale není to nemožné. Spolupráce s dalšími strukturami. Já jsem dostal eh, požadavek úplně poprvé od Frontexu, abychom podpořili jejich eh, výběrový, eh, jejich výběrové řízení a byli jsme požádáni, zdali bychom jim pomohli v tomto směru pomoci. Ano, my jsme poskytli expertízu, do jaké míry to využijí, to nevím. Ale byl to určitý krok ku předu, protože takovýto typ interakce mezi takovými to orgány nikdy předtím neexistoval. Takže uvidíme, jestli se dá v tomto směru postupovat obdobně i do budoucna. A když potřebujeme, dejme tomu, experta Frontexu na misi, eh, tak eh, se nám daří daří na krátkodobé e, úkoly e, toho experta Frontexu získat. Jiná otázka je jeho uvolnění na nějakou misi, dlouhodobější uvolnění. Každá mise je řízená profesionálem s velice solidním e, zázemím, s velice solidní průpravou, znalostmi a schopnostmi a je to člověk, který prostě chápe, jak ta mise funguje, dobře eh, chápe své úkoly. Je to součást celého toho výběrového procesu, ale CCPC nehraje roli nějakého koordinačního orgánu. Já jsem prostě eh, šéf těch operací, vydávám eh, příkazy, pokyny a dále dávám tedy instrukce vlastně jsou to, eh, je to otázka specifické odpovědnosti. Mám samozřejmě lidi kolem sebe, kteří mi eh, mohou radit. Já dávám tedy instrukce, které musí ty mise eh, dodržovat, aby co nejlépe fungovaly. Takže toto je věc, na kterou je upřena obrovská pozornost. Jsou to všechno perfektní mise, to určitě ne. Můžeme dělat víc, samozřejmě, a také se snažíme. Ale mohu vám říct, že to řízení misí je solidním řízením. Už teď. A teď finance. Co se zdrojů týče, tak bych měl říct, že finanční zdroje, které potřebujeme, jsou e, k dispozici. Víme, jak je užívat a užíváme je Krize nastává, když v nějakém naléhavé situaci, specifickém případu musíme aplikovat všeobecná finanční pravidla, která nejsou často velmi dobře adaptována na ty místní situace. Teď myslím o zadávání z jejich zakázek. My samozřejmě můžeme aplikovat pravidla, která jsou, dejme tomu, naprosto v pořádku pro situace ve Francii, Německu či jinde, ale tam, eh, kde to tak úplně nejde, kde je malá flexibilita, eh, tak eh, tam tedy ta flexibilita najednou chybí. Občas ji můžeme jaksi si vyjednat, eh, tu a tam to jde, je to pak na moji odpovědnost, jednáme s eh, institucemi, hledáme cesty, jak se z toho dostat, eh, z těch obtížnějších situací, není to vždy snadné. Chtěli bychom mít k dispozici nějaké pravidlo flexibility. Ne snad, že by to muselo být eh, využíváno každý den, nebo že by to musela být nějaká obrovská míra flexibility, ale občas by nám to pomohlo. Děkuji, doufám, že jsem odpověděl na vaše otázky. Ano, bylo to také velmi užitečné. A chtěla bych říci, že počítáme s vámi na této platformě, abychom dále pokračovali v našem jednání. Myslím si, že bude to užitečné. Když teď přijde další eh, zástupce, další řečník, se kterým budeme diskutovat. Věc, která se, o které se zmínil Michal, jde o roli evropských eh, polit, eh, policejních silách a jejich roli eh, v, ve společné bezpečnostní obrané politice a jejich misích. you. než začneme, tak bych eh, rád řekl pár eh, věcí, pokud jde o Libii, o které eh, zde byla řeč a kde teď máme permanentní účast určitý, určitých osob. Pokud bychom mohli Eh, asi tam něco udělat konkrétního, mělo by to smysl. Eh, my Eh, formálně mm, eh, nebo eh, kontraktujeme nebo smluvně zajišťujeme něco, že myslíte si, že tam s vládou by se dalo jednat, že bychom mohli uvažovat o tom, že by to bylo do jisté míry užitečné, anebo že jsme Eh, že plně závisíme eh, na tamní vládě, která nekontroluje ani celé hlavní město protože eh, můžeme říct si cokoliv o Rusech nebo Číňanech, kteří nám sedí u vchodu, ale jak byste hodnotil toto? Jsme, my, jsme tam přijímáni nebo alespoň tolerováni? jak tam, jak tam rozkazujeme. Dříve než tedy přejdeme k dalšímu bodu, tak kdybyste krátce odpověděl na tento bod. Pokud jsem správně rozuměl, tak co můžete dělat jako Evropský parlament, ve, jako Evropská unie? abyste posílil eh, naše eh, schopnosti. Dovolte mi, abych řekl, že už se udělalo hodně. A teď vlastně se nic tak moc nového neděje. Už se tam uh, využila spousta prostředků. Když jsme začali na prv, s první misí, tak eh, Brigitte Lesser se o tom zmiňovala dvakrát, tak my jsme se nechtěli účastnit té první mise, protože nebyly eh, žádné dokumenty týkající se doktríny, nebylo nic k plánování, eh, nebylo vůbec nic, žádný písemný dokument k první misi. Ale mm, měli, udělali jsme dvě mise během jednoho roku nebo jednoho roku a Eh, kousku a ušli jsme velký kus cesty. Zapojení členských států a Evropské unie jako celkové bylo obrovské. A můžeme dělat víc? Ano, můžeme. A už jsme hovořili o některých věcech, které musíme brát v úvahu alespoň tedy na papíře, v té dohodě se už eh, něco objevilo a stále ještě eh, nebo diskutuje se a diskutovalo se mezi členskými státy na různé úrovni, jednak v jednotlivých státech, jednak zde v Bruselu. Pan Počil navštívil všechna hlavní města, ministry vnitra konkrétně. a diskutoval o tom, jak by se lépe mohly angažovat členské státy. A e, zaznělo, chceme pokračovat, nechceme udělat krok zpátky. A jak už jsem říkal, nakonec e, prostředky jsou Není, nejsou to ty prostředky, který, které bych já radši měl. Teď máme 50 eh, smluvního personálu a 50 máme přiděleného. Rádi bychom měli větší přítomnost toho přiděleného personálu. Z nejrůznějších důvodů mohu je zde vyjmenovat. A eh, potřebujeme silnější angažovanost členských států. Ale každopádně ty mise mají, na těch misích jsou lidi, lidi. A e, jsou tam jiné problémy, trochu technické. A potom je tam otázka e, lidských zdrojů a e, kvality lidí. A mohou dostat nejlepší personál, který mají. Musím být Eh, reálný. Eh, pokud jde o eh, přidělení personál, tak mi dají nejlepší, ale pokud to jsou země, který, který, které mají Eh, bezpečnostní problémy, tak mi dají, tak si nechají nejlepší lidi, které mají na řešení svých vlastních problémů a ne na řešení problémů nějaké daleké země. Takže my se s tou situací musíme vyrovnat. A e, pracujeme s personálem, který máme a využíváme ho. My zde v Evropě musíme tlačit na, na příslušné země, ale udělali jsme už spoustu práce. Děkuji a děkuji za vaši účast zde na podvýboru. I teď, když budeme hovořit o bodu číslo 9, kdy kromě vás zde je zástupce eh, z e, Eurokopu a máme společné e, jednání s dalším výborem ve čtyři hodiny, takže musíme skončit před čtvrtou. Ale jsem velmi ráda, že mohu přivítat pana Klause Redera Macena zde v podvýboru. abychom abychom lépe pochopili ještě všechno, co se e, týká společné bezpečnosti obrané politiky a konkrétně jejich civilních emisí a e, dohody CCC e, tohoto kompaktu. Pan Rdermacen je tajemník tajemníkem Mezinárodní unie Severského policejního svazu. Eh, už zde zazněly otázky eh, na vyčence, vyčenců eh, Kopolu. A zajímala by nás také doporučení, která byste mohl udělat, pokud jde o civilní mise a konkrétně jak co nejefektivněji přispět k tomu nedávno, uzav, k té nedávno, k tomu nedávno uzavřenému paktu. Děkuji. Vážení členové podvýboru, dámy a pánové, dovolte mi, abych eh, zde vystoupil jako zástupce Evropské policijní konfederace a prezentoval naše stanoviska týkající se mezinárodních misí SBOP. Obecně řečeno, pracujeme na to, abychom zajistili přijatelný standard pro všechny policejní, pro všechny policisty, kteří eh, se účastní misí a proto potřebujeme potřebné nástroje a zdroje, aby policisté mohli plnit eh, strategie Evropské unie a aby přispěli k věrohodnosti civilních misí a tímto způsobem, aby vyřešili problémy, jako je eh, terorismus, eh, eh, korupce a porušování lidských práv. V demokratické jeden z prvků který definuje demokratickou společnost, je to, že policie podléhá právnímu státu a nikoli mocnému lídrovi E, v země. E, policie kontroluje e, situaci a je odpovědná veřejnosti. A Eurokop chce přispět ke zlepšení mezinárodní bezpečnosti a uvědomujeme si, že vytvářením pevného veřejného pořádku přispívá taky vysílání policistů do konfliktních oblast, kde po po eh, vojenských konfliktech nebo tam, kde ještě jsou. Máme přijatelné standardy, které uznávají eh, povahu té, jejich role a eh, dáváme jim přípravu, která spočívá v psychologické i technické přípravě před misí i během dní. Policisté jsou vysíláni eh, na do, eh, dobrovolně, na rozdíl od eh, jejich nasazení v, doma, v domovské zemi. Policisté musí být velmi dobře připraveni na vyslání do zahraničí, pokud jde o vybavení, bezpečnost, technologii a musí mít veškerou podporu. Eurokopu vidíme, že některé členské státy Evropské unie nemohou, jim nemohou poskytnout eh, ani pokrokové, eh, ani pokročilé školení ani eh, žádnou další pomoc. Takže eh, proto jsme zavedli mezinárodní eh, policejní přípravu proto, aby policisté byli dostatečně vycvičeni a aby znali občanská práva a povinnosti. Pokud můžete využít Frontexu a jejich lidí na misích SBOP, tak podle mého osobního názoru eh, by to mohl být problém, protože policisté Frontexu eh, nejs, nemají to školení, eh, než jdou na misi a tak dále. Tak, ale to je moje osobní, ten osobní názor tito policisté dostanou e, školení jazykové, vědí, dovědí se i o oblasti, kde budou e, fungovat. A samozřejmě poskyt, e, pod, Eh, potřebují eh, dostatečné vybavení, eh, dostatečné a, ne, odměňování, které, vezme, které zohlední nebezpečí, ve kterém budou pracovat a i tu vzdálenost, to všechno jsou pro nás zásadní věci. V, mě, eh, v členských státech jejich zaměstnavatele musí také poskytovat maximální eh, bezpečnost i zabezpečení proti rizikům, která se objeví při jejich práci. Eh, pojišťovny nám poskytují co nejlepší možné Eh, pojistky. V roce 2010 a 2011 eh, Dánsku společně s komisařem jsme se zaměřili na dánské policisty, které, kteří byli vysíláni na zahraniční mise, konkrétně eh, na zlepšení jejich podmínek. A důvod, proč jsme to dělali, spočíval v tom, že jsme zjistili, že je čím dál tím více Eh, policistů, kteří utrpí psychologickým zraněním nebo poškozením eh, na, v důsledku misí, než kolik jich bylo v 90. letech. Měli jsme policisty, kteří trpěli posttraumatickým syndromem. Pokud jde o eh, životní prostředí, tak jak jsem se zmínil, před a po během komisi se na to zaměřujeme, včetně psychologické pomoci. <clears throat> Dohodli jsme s komisařem, že musí být, eh, musí povinně policisté absolvovat individuální pohovory s psychologem před misí a po ní. V roce 2013 byly zavedeny psychologické testy pro všechny policisty předtím, než jdou do mise. A více než polovina žadatelů tehdy tím testem neprošla vzhledem eh, k neléčeným psychologickým traumatům, která utrpěli během své policejní kariéry, během let. Byly tam individuální záležitosti jako alkohol a další osobní problémy. Je důležité se zaměřit na povinný evropský standard pro evropské politisty policisty z hlediska mentálního i fyzického a my jsme společně s komisařem tedy vytvořili eh, určitou tabulku eh, eh, platnou pro Dánsko i pro Evropskou unii, a v ní se zohledňují eh, všechny na možná nebezpečí a rizika pro mise, které eh, pro válečné zóny, jako je třeba eh, Irák, Ukrajina a další, a i pro neválečné zóny, jako je třeba Kosovo. Vytvořili jsme tým Eh, přípravný tým, který v případě potřeby může eh, vyrazit a který eh, zasahuje v případě sebevražd nebo náhlých nehod v, na misích. V něm jsou zástupci Unie, psycholog, dále máme vakcinace, diplomatické pasy a tak dále, protože pomáháme kolegům velmi krátké době a e, především, když jsme měli misi OIPOL v Afghánistánu, tak bylo potřeba toto udělat velmi rychle. Máme celkem 31 národních dohod, které zlepšily podmínky pro naše policejní, e, pro naše policisty, kteří jsou e, nasazeni v zahraničních misích. Eurokop je konzultov, eh, konzultuje se s Eurokopem eh, v případě pracovních podmínek eh, na misích SBOP. A je požadavek, aby byly závazné standardy týkající se zastoupení zástupců odborů v, v, při, no, formou přidělených eh, pracovníků se podařilo vlastně nasadit a řešit některé věci, které se týkají odborových témat. A pokud jde o kompakt a implementační plány, které se eh, budou rozvíjet v členských státech eh, v budoucnosti, Ehm, velmi dobře spolupracujeme v rámci eh, tohoto, tohoto paktu. A nakonec, eh, pokud jde o eh, Dánsko, pan Kopola se zmínil o deseti měsících celkem. My máme, Dánsko má pět zástupců policejních sborů, v nich kromě toho máme takzvané trenéry nebo školitelé přede misích především v Iráku. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě rád odpovím na vaše otázky. Děkujeme vám. Jakožto eh, bývalá odborářka bych ráda potvrdila to, co jste říkal o tom, že je potřeba konzultovat eh, s odbory a jinými reprezentativními orgány, zejména v situacích, eh, o jakých mluvíte, co do například psychologické podpory, včetně eh, tady samozřejmě i fyzického rizika. Takže teď se zeptám, jestli pan Kopola chce eh, něco dodat konkrétně k tomuto tématu. Já bych rád řekl, že Klaus zmínil eh, celou řadu témat a jsou velice zajímavá. Začneme výcvikem. Výcvik to je sdílená odpovědnost mezi členskými státy před eh, nasazením na misi, před vysláním na misi. Ehm, musí poskytnout kandidáty, kteří jsou připraveni na tu misi, ke které se eh, mají připojit. Samozřejmě pak tam je ještě výběrové řízení. A pak tam je odpovědnost té mise přímo v terénu, protože ta příprava musí být velice důkladná. To není jenom nějaký kurz na tři až pět dní, když přijdete do té mise. Musí to být kontinuální školení, kontinuální výcvik personálu. Samozřejmě nesmí to omezit operační kapacitu, ale ten personál si musí uvědomovat, že se situace mění, že se třeba změnil mandát, že jsou nové odpovědnosti a tak dále a tak podobně. A to musí zařídit už ty mise. Někde více, někde méně ale ten závazek je všude. Pak zde je otázka toho takzvaného debriefingu mise, což řeší každá země trošku jinak. V některých zemích je daleko detailnější systém pomoci pro tento personál, jinde se to řeší méně nebo skoro vůbec. Samozřejmě to jsou věci, které můžeme členským státům navrhnout, ale chápeme, že členské státy mají svá vlastní pravidla a pokud ta pravidla mohou změnit, tak fajn. Pokud nemohou nebo nechtějí, tak to je národní otázka a do toho nelze zasahovat. Ale navrhnout to rozhodně můžeme. Co se týče pomoci, zdravotnické pomoci, psychologické pomoci a tak dále, opět i zde Předtím, než je ten personál vyslán, musí běžně ve všech zemích eh, podstoupit eh, vyhodnocení, protože ono by to mohlo mít i právní dopady po té misi. A na každé misi máme také lékařské pracovníky, kteří mají pomáhat eh, personálu, nejsou tam však psychologové. Otázka je, zda by tam měly být, jak by se měly používat, jak by se to mělo řešit. No, já mám takovou tendenci mm, zvažovat v podstatě každý návrh a studovat ho, takže uvidíme, jestli najdeme nějaký způsob, jak implementovat toto doporučení, ale nebude to přes noc. Řekněme, já nevím, v rámci No, a, a, až zdraje čas, tak. Nechci se moc pouštět do konkrétních aspektů eh, diskuse s policejními odbory. Samozřejmě můžeme mluvit o nich, můžeme ale mluvit i o jiných odborech, protože ne eh, používáme jenom policisty, používáme i personál z jiných institucí, z jiných ministerstev v rámci, toho, v rámci té fáze pre-deploymentu, protože opět i to souvisí v podstatě s interními pravidly, tedy s národními pravidly. Takže fakt, že odbory by měly být nebo mohou být u toho jednacího stolu, když třeba, já nevím, ministr vnitra jedná o vyslání personálu na misi, tak to samozřejmě zajistit můžeme, ale zůstává to v rukou členských států. Není to něco, co já jim mohu nakázat. Ale zcela upřímně řečeno, samozřejmě zástupci policie do toho mluvit mohou. Mají zkušenosti a jejich názor by měl být vyslyšen. Ale opět, například italské policejní odbory se týkají policie, Karabiniéry nemají odbory, máme jiný systém, Není, nejsou to odbory, jak je znáte vy, máme jaksi vnitřní zástupce na jednotlivých úrovních personálu a mohu vám říci, že víc než odbory, protože tam je taková tendence se eh, jak si pouštět do různých nových věcí, tak Oni jsou u toho jednacího stolu vždycky. Takže mm, ty věci se řeší v členských státech různě. Rád bych řekl, že eh, co se týká té sdílené odpovědnosti, tak máme národní odpovědnost a mezinárodní odpovědnost. A v tomto případě je odpovědnost EU. To se týká samozřejmě i jiných institucí, mezinárodních organizací, eh, OSN, OS, eh, OBSE, NATO a tak dále kde ty sdílené odpovědnosti jsou velice dobře definovány a jakékoliv šedé oblasti jsou velice, velice malé. My se obvykle snažíme, jak jen to jde, ověřit, že budou jednotlivé aspekty té práce dobře ošetřeny, protože oni jsou dokumenty, jak má být personál vyškolen, jak má být personál zaškolen před misí, na začátku mise, během mise, a něco z toho musíme ještě dopracovat. Ty dokumenty byly sepsány v podstatě na samém začátku celé věci. Už když jsme začali přemýšlet o první misi, tak už tehdy jsme členským státům dali jasné indikátory k tomu, co je potřeba udělat, aby měli k dispozici příslušný personál s příslušnou přípravou. A to jak doma, tak pak v terénu. A to vždy bylo eh, součástí těch úvah o celém tom, celé, celých těch misí. Na začátku to byla čistě policie. Na začátku byla společná obraná bezpečnostní politika policie z 95%. Teď samozřejmě na misích máme celou řadu různých, ehm, různých odborností, protože ty mise se změnily z policejních misí EU ani to byly policejní mise, řešily se, řešila se spolupráce s našimi policejními protějšky. A teď to jsou mise typu EUBAM, například EUBAM Libie, dělá v podstatě všechno, kromě ochrany hranic. Máme EUCAP mise, tedy tvorbu kapacit, máme poradenské mise, monitorovací mise, takže to se hodně liší. I když musím říct, že na každé misi je nějaký policejní expert eh, a v podstatě těch tam je nejvíce. Děkujeme vám. Teď eh, dostane opět slovo kolega Michael. Děkuji, pane Macenem. Děkuji vám za vysvětlení. Já se omlouvám, já jsem vás nesprávně opravil. Já jsem hovořil o misích CPCC a vy jste správně hovořil o misích CSDP. My máme civilní a vojenské mise CSDP, společné obrané bezpečnostní politiky, takže máte pravdu, já jsem eh, pravdu neměl. Já jsem sice nebyl odborář, ale souhlasím většinou s tím, co říkáte. A souhlasím i s tím, co k tomu dodal pan Kopola. To nám dokresluje ten obrázek o tom, co všechno Evropská unie poskytuje. Řekl jste, že jsou členské státy, které nejsou schopny poskytnout veškerou potřebnou přípravu. A má otázka tím pádem je, Můžeme my na straně Unie ještě předtím, než tam ten personál odjede, eh, můžeme zjistit, co je zapotřebí? Předpokládám, že předtím, než budou vysláni do terénu, tak mají nějaké školení třeba tady v Bruselu. Já jsem alespoň tady, eh, máme nějaké pozorovatele, kteří jsou odevšud, ale jejich příprava probíhá zde v Bruselu. Takže možná existuje něco takového. Já bych si dovedl i představit, že třeba když ta příprava pro tu danou zemi, kam jedou ti lidé, tak si dovedu představit třeba, já nevím, v případě Kosova, takže dejme tomu nějaký řecký policista, který je připravován na Kosovo, dostane eh, nějaký jiný názor na to, co se tam děje, než třeba nějaký estonec potřeba zajistit, aby v terénu ti lidé nezačali diskutovat o tom, co se tam vlastně děje. Já si myslím, že to potřebuje určitou harmonizaci na úrovni EU ještě předtím, než tam ti lidé odjedou. A to samé se v podstatě týká materiálního vybavení. Chceme-li zajistit, že všichni budou mít stejné vybavení, já vlastně nevím. Poskytuje se na takové mise ze strany Unie ten materiál, anebo si to každý musí přivést? já nevím, musí si policisté přivést své vlastní služební zbraně nebo e, jim někdo něco dá a budou mít všichni to samé. Máme nějaké takové sklady jako Evropská unie, nebo jak to je? Ono by dávalo smysl, aby všichni měli stejnou výzbroj a výstroj, s čím pak budou pracovat v terénu. No a potom, co se týká e, takového toho pojištění a zdravotnictví a tak dále, tak samozřejmě to by mělo být na špičkové úrovni. A tím pádem otázka se nabízí, má každý ten člověk jinou záruku, eh, co jim bude poskytnuto, když jsou zraněni nebo když se něco stane. Já hovořím o tom samém s těmi lidmi z vojenských misí. Oni říkají, že je potřeba Eh, harmonizovat věci na nejvyšší možné úrovni, protože na jednu stranu chceme ty nejlepší lidi, eh, zaznělo tady, že třeba národy nech, eh, nebo státy nepoužívají, ty, ne, ne, nevysílají ty nejlepší lidi, protože si je chtějí nechat pro sebe, ale pokud už ty nejlepší lidi máme, tak bychom jim měli dát to nejlepší, co můžeme, jak si z hlediska zdravotní péče a tak dále a všeho ostatního. Takže z vašeho hlediska odborářů, vlastně nepří, z hlediska nepřímého zaměstnavatele, jak jsme na tom? Máme možnost jim poskytnout to nejlepší, aby oni odvedli tu nejlepší práci, aby, náš, aby dojem z naší práce byl také to nejlepší? Já teď udělám eh, něco velice nefér. Řeknu, že je málo času a pak vstoupím do diskuze. No, jenom skutečně pár věcí. Máme agenturu pro eh, školení v oblasti prosazování práva uvnitř Unie a to by mě zajímalo, jestli teda tito lidé také hrají v misích nějakou roli. A pak bych chtěla zdůraznit ještě jednu věc, Eh, Klas eh, tady eh, o tom se také zmínil. Když hovoříte o té lékařské zdravotnické podpoře na misích, tak mně by také připadalo normální, že tam je ten psychologický prvek, důsledky určitého poškození zdravotního můžou být i dlouhodobějšího charakteru, můžou mít různé důsledky a tak dále. Takže to jsem chtěla zdůraznit takže prosím. A teď máte do, asi takových pat, pět minut. Děkuji vám. Začnu od konce. Naprosto souhlasím, že ta psychologická podpora by měla být součástí té lékařské či zdravotnické podpory, ale ty situace se od sebe samozřejmě různě liší. Eh, někdy je zapotřebí, aby policista měl eh, k dispozici psychologa, který hovoří jeho vlastním jazykem třeba. To jsou ty situace prostě různorodé. Ještě k těm uniformám. Já nehovořím o všech členských státech v Unii eh, a o tom, že by se nezabývali otázkou vybavení těch policistů. Já hovořím o přijatelných standardech, co se týče toho vybavení protože samozřejmě je tady e, rozdíl, když máte, dejme tomu, být vyslán do Mali a nebo na východ Ukrajiny, kde je, dejme tomu, minus 20 stupňů v zimě a tak dále. Ono se to opravdu dost liší. Já vím, že v Dánsku se e, snažíme o to poskytovat těm policistům z kraje takový standardní e, balíček vybavení a potom se to liší mise od misi, mise podle toho, kde jsou. V některých zemích je to naprosto v pořádku, ale v jiných tam by e, možná stálo za to je tak trošičku popíchnout, aby se zlepšili. A teď ještě ve spojení s tím tlakem. E, já naprosto souhlasím e, s panem kolegou Kopolou, jaká ta situace je na, v terénu, v těch členských státech mají prostě eh, své voliče, mají problémy s migrační krizí, především na jihu Evropy. Takže ano, eh, není úplně snadné získat dostatečné množství kvalifikovaných žadatelů. Ale v Dánsku jedno z doporučení bylo, že to prostě eh, když se máte stát eh, šéfem eh, v dánské policii pod určité eh, výšky je v prostě zapotřebí, abyste v tom svém CV měli i pobyt na nějaké takovéto zahraniční misi. Je to pravidlem, alespoň tedy v dánské policii. A ještě k těm zárukám či pojištění. My máme poměrně dobré systémy pojištění v Dánsku, ale zase není to úplně všude stejné. Někde to je, což je dobré, ale když máte eh, realizovat eh, či vypracovávat ty národní implementační plány, tak by možná stálo za to se pokusit přesvědčit eh, ty státy, některé zvlášť, o to nutnosti zvýšit tam určité Eh, parametry v těch eh, pojišťovacích režimech. Já naprosto s Klausem souhlasím a doplním to jenom o pár bodů. Tak co se pojištění týče. Eh, My se sama je pojištěna, její zaměstnanci jsou pojištěni se tím členským státem a členské státy mají možnost to také Eh, ještě doplnit. To znamená, já mám vlastně dvojí pojištění na té misi, pokud tam jsem, eh, pojištění z mise jako takové a potom ze strany svého členského státu. A tam potom jsem proplacen eh, a případně rodina. A těch peněz není málo ale každá země má svá pravidla. Můžeme je tlačit k tomu, aby to znovu zvážili, můžeme dělat cokoliv. Jde o to, jestli to politicky je průchodné, zdali to vezmou vážně. Uvidíme, co se dá dělat. A teď k tomu vybavení. My e, jako komise poskytujeme vybavení, bezpečnostní e, vybavení, e, radiové spojení, komunikační nástroje a pro e, uniformy, tak samozřejmě oni nosí e, uniformy a to příslušné vybavení, které s tím jde ruku v ruce. A pokud mohou, e, tak prostě přijíždějí se svými vlastními zbraněmi. Proč? Protože jsou na ně zvyklí, byli, na ně, byli s nimi vycvičení. A pak bezpečnostní složky, které poskytují podporu těm, kteří eh, dělají jinou práci, tak eh, zase jim vybavení poskytuje mise. Ti, kteří eh, tam tvoří vlastně ty bezpečnostní složky na misi jako takové, ty bodyguardi, ti jsou vybavováni misí a musí být podrobeni výcviku. Jsou Eh, podrobení výcviku. Takže je tady určitá balance mezi tím, co dělají mise, co dělají členské státy. a pak je tedy jasné, jak tyto věci se mají spravovat. Nicméně hodně, hodně pozornosti je věnováno bezpečnosti. Velká pozornost je věnována té lékařské podpoře, jak už jsem řekl, podívejme se e, na to, co již poskytujeme. Pokud nepodporujeme psychologicky, tak bychom měli. Ale jak Klaus říká velmi správně, pokud mám hovořit s nějakým psychologem či psychiatrem, tak bych patrně stál o to, abych to konkrétně já mohl eh, provádět italsky, protože eh, lépe formuluji, co jsou eh, mé problémy. Pokud by to mělo probíhat v angličtině, tak tam bych asi měl trochu těžkosti. Předsedkyně, oběma vám velice děkuji. Děkuji za tyto velmi podstatné příspěvky do celé diskuze. A to je závěr této části e, jednání našeho podvýboru SEDE. Teď se přesuneme do třetího podlaží, do místnosti 3G3 a to do tří minut a budeme pokračovat tam.